So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächster Punkt zur Tagesordnung. Kolegyně a kolegové, následuje prohlášení komise o pomoci Evropské unie, rozvoje, rozvoje pomoci Evropské unie Eritreji v souvislosti s lidskými právy a já předávám slovo panu komisaři Nimicovi. Vážené dámy a pánové, já vítám tuto příležitost debatovat s vámi o lidských právech v Eritreji v souvislosti tady s jejich porušováním. Lidská práva jsou důležitou součástí naší zahraniční a rozvojové politiky a proto se toto téma často vyskytuje eh, v mnohých souvislostech. V tomto dialogu eh, máme obavy z toho, že Eritrea nadále porušuje lidská práva a nerespektuje je. E, například otázka osvobození e, zadržovaných e, osob od roku 2001 stále není dořešen. Evropská unie E, své námitky také vznáší na mezinárodních fórech, e, zejména na Radě pro lidská práva OSN, kde